středisku. To bylo původně založeno v roce 1994 v Moskvě v době muší mm, mezinárodní spolupráce mezi eh, bývalými protivníky ze studené války eh, v rámci omezení eh, rizika a aby eh, poznatky vojenské eh, z bývalého eh, Sovětského svazu padly do špatných rukou. Nicméně teď Rusko přestalo s účastí v roce 2010 a to vstoupilo v platnost července minulého roku. Byla vyjednána nová dohoda a to centrum bylo přesunuto do Astany v Kazachstánu. Rada požádala o souhlas parlamentu eh, s pokračováním střediska, to bylo podepsáno v roce 2015, je no ta dohoda o pokračování tohoto centra se postará o to, aby probíhající projekty eh, probíhaly eh, s změněným počtem členů širší geografickou základnou a specifikovanějšími eh, cíly, které se konkrétně týkají poznání ohledně dvojího použití. Pan Krok si myslí, že je důležité v tomto globálním projektu, projektu pokračovat s finanční a administrativní podporou EU lhutou pro pozměňovací návrhy Tedy takhle. Eh, jiná možnost je odmítnout souhlas a to sice do 25. října v eh, poledne. Hlasovat budeme 29. Hm, listopady a v listopadu a předpokládá se, že to proběhne v eh, lednu příštího roku. Já mnohokrát děkuji, pane Galere. Nevidím, že jsou by tady byli stínoví zpravodajové. Chce si k tomu někdo vzít slovo? Dobře, takže já eh, připomenu. No, a omlouvám se, prosím, neviděl jsem vás. Děkuji. Samozřejmě si také myslím, eh, že toto centrum je bezpodmínečně nutné a velice dobře to zapadá do toho, o čem budeme hlasovat příští týden. A sice jaderná eh, bezpečnost a nešíření jaderných zbraní a otázkou je, jak podrobnosti tohoto centra a nastavit, ale o tom tady nerozhodujeme, můžeme říct jenom ano nebo ne a myslím si, že ta odpověď je tady docela jednoznačná. Děkuji. Jenom připomenu, že u toho pozměňovací návrhy je 25. října a 12 hodin. Hlasovat na výboru se bude 29. listopadu. A potom v lednu budeme hlasovat o tomto tématu. A, takže teď jsme dokončili tento bod a teď dá sledující bod Evropská agentura, agentura Evropské unie pro azyl. Como iba diciendo, la opinión sobre la Agencia Europea de Asilo, el plazo de presentación de enmiendas. Jak už jsem říkal. Omlouvám se. Lhuta pro pozměňovací návrhy bylo 25. října do 12. hodiny. A teď poprvé budeme projednávat eh, zprávu o azylové agentuře. Zpravodajka je paní Manesku. Tady jde o to, abychom evropský azylový eh, systém dali do pořádku. tím, že vytvoříme instituci, která umožní napravit fungování celého systému. To byl jeden z nástrojů, eh, kterým jsme chtěli eh, napravit eh, problémy, které existují ve společném azylovém systému. Protože tady není zpravodajka, tak se jiná poslankyně vezme slovo místo ní, prosím. Děkuji, eh, pane předseda. Eh, já eh, hovořím jménem vážené kolegyně paní Ramony Manesku a přečtu její text. Pokud jde o návrh stanoviska našeho výboru pro výbor Libe k návrhu nařízení o Evropského parlamentu a rady, k agentuře Evropské unie pro azyl na odvolání nařízení 439 2010 bych vás ráda informovala, že a to znamená tedy, že paní eh, Manesková vás informuje ne já. Cílem tohoto návrhu je eh, posílit eh, úlohu Evropské podpůrné eh, kanceláře pro azyl a vytvořit agenturu, která bude usnadňovat eh, fungování eh, společného evropského azylového systému. Evropská podpůrná kancelář byla vytvořena v roce 2011 a průběžně podporovala členské státy, aby uplatňovaly stávající pravidla a používali stávající eh, nástroje. Mm. Komise eh, ve svém návrhu přejmenovává tedy tuto kancelář na agenturu pro azyl a transformuje ji na plnopravnou agenturu. To eh, znamená, že bude poskytovat technickou podporu členským státům, a zlepšovat výměnu informací a praktickou spolupráci mezi členskými státy a podporovat žádosti o mezinárodní ochranu a bude posuzovat kapacitu a recepční systém v jednotlivých členských státech. Věřím, že musíme řádně analyzovat ten text a, a zamýšlet se nad tím, jestli budeme eh, schopni eh, tím eh, reagovat na vlastní politické výzvy Evropské unie v oblasti azylu a mm, migrace. Tím, že dáme agentuře nové nástroje k řešení stávajících problémů v systému, zejména pokud jde o nerovnoměrný tlak na azylové a, a přijímací systémy některých členských států. Obdržela jsem několik připomínek od jednotlivých institucí a asociací k tomu textu a tím zpravodajům je předám. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 25. října. Hlasovat na FETu se bude 29. listopadu. První zasedání jiných zpravodů má být 16. listopadu Já jsem si jistá, že budu dobře spolupracovat se stínovým zpravodají a vážení kolegové, budu um, čekat na vaše návrhy a náměty. Děkuji vám, Ramona Manesku. To je všechno, děkuji. Já mnohokrát děkuji, pane eh, Štětino. A teď ζητήματα λειτουργία, ακόμη και τι καλέ περιόδου, είναι ανεφάρμο... Hmm, viděli jsme během krize, že existují různé důležité mechanismy, zejména v okamžicích eh, velkých eh, migračních toků a uprchlíků. A ehm, společný evropský asilový systém eh, nefungoval, nefunguje ve skutečnosti, zůstává jenom nějakým jmenovatelem, ale ve skutečnosti nefungovala. Bohužel návrh komise není až tak ambiciozní, jak bychom si byli přáli. Jestliže chceme hovořit o skutečném společném systému, tak eh, musíme eh, zjistit, zda tato agentura eh, by mohla zkoumat žádosti o azyl na evropské úrovni, tak aby potom docházelo k dalšímu přerozdělení těchto osob mezi, mezi jednotlivé členské státy. Agentura musí mít svůj vlastní personál, vybavení, musí mít dispozici různé znalosti, eh, specializace, zkušenosti a tak dále. Nicméně eh, členské státy mají problém eh, za současné krize poskytnout vlastní lidské zdroje, takže musíme zajistit, aby členské státy dodržovaly své závazky a naplnily své povinnosti. Co se týče třetích zemí, tak těch bezpečných třetích zemí, tak eh, agentura musí eh, sehrávat důležitou roli. Kromě toho musí eh, zveřejnit studie o zemích původu a měla by zveřejňovat také eh, seznamy těch třetích bezpečných zemí. Kromě toho je zapotřebí dále posílit ještě možnost agentury eh, spolupracovat s třetími zeměmi. Eh, zejména se to týká přemístování i přesídlování. Souhlasíme také s paní zpravodajkou a e, s příslušným výborem, pokud jde o e, spolupráci s e, komisařem pro uprchlíky, protože mají velké zkušenosti. Děkuji za slovo, děkuji také za to, že mohu hovořit jménem kolegyně Maria Desernes, protože došlo ke změnám, tak musíme převzít odpovědnost za kolegy a já jsem dostala text od mé kolegyně, který teď přečtu. V podstatě mm, já ale souhlasím také s tím, co tam je obsaženo. Oba dva se shodneme na tom, že nastal čas, aby EU a členské státy zajistili eh, dlouhodobou konzistentní strategii pro Eh, řádnou eh, vlastní migrační politiku. Eh, členské státy spolu s EU musí sdílet odpovědnost, která se týká dohledu nad vnějšími hranicemi, jak na zemi, tak na moři. Proto Marien vyjadřuje podporu obecného zaměření tohoto legislativního návrhu o agentuře. Spolu s tímto návrhem, který máme před sebou, bych chtěla eh, Marien zdůraznit tři body, které by mohly obohatit text. Je zapotřebí zlepšit eh, právní migrační systém EU, eh, zejména pokud jde o ekonomické migranty s případným použitím, možným použitím kvót. Za druhé, Ehm, evropské delegace, eh, které působí v třetích zemích, tak musí informovat potenciální eh, eh, migranty o těch právních důsledcích a případně jejich žádosti by byly zpracovávány přímo v zemích původu. A za třetí, pokud je ty klíčové transitní země a boj proti uprchlíkům, tak ty musíme angažovat v boji proti uprchlíkům. EU by měla podporovat v zabezpečení jejich vlastních hranic a e, také to se týká přijímání migrantů v těchto zemích. Pan Sakolafa. Paní Sakorafa. Teoreticky eh, ten text se týká posílení eh, Evropské agentury pro azyl, eh, tak abychom měli systém, který lépe funguje v případě, kdy národní systémy vykazují slabiny a také v okamžicích krize. Na základě zkušeností z posledních let jsem přesvědčená o tom, že pokud máme mít efektivní evropský asilový systém, tak musíme mít systém, který bude spravedlivý. Pokud tam nebude princip spravedlnosti, tak se obávám, že nové dublinské nařízení, stejně jako nařízení OSO, nebudou fungovat. Takže si myslím, že by bylo chybou, kdybychom mm, zvažovali tento návrh sám o sobě, aniž bychom zohlednili ty ostatní návrhy k azylovým eh, tématům. V některých věcech eh, nesouhlasím a budu předkládat také pozměňovací návrhy. Co se týče eh, role agentury a podpory členským státům ve vztazích třetí, třetím zemím. A myslím si, že Evropský parlament by měl hrát v rámci této agentury aktivnější roli a měli bychom eh, mít místo v představenstvu. Představenstvu agentury. Já udělám vše pro to, aby ten text mohl být vylepšen. Myslím si, že jde o velmi důležité nařízení, zejména v této době. A myslím si, že eh, čas na nás opravdu tlačí, eh, zejména s ohledem na to, že nás čeká plenární zasedání. Já bych chtěla navrhnout, aby s tím, že chceme být schopni přispět textu smysluplně, tak eh, bychom měli hutu pro pozměňovací návrhy až do 31. října, to znamená ještě po plenárním zasedání, tak abychom eh, mohli pracovat smysluplněji. Pan Valero, paní, paní Varevo. Děkuji za slovo. Já bych chtěla začít trochu obecněji, jako moje kolegyně přede mnou. K azylovým otázkám máme spoustu legislativních eh, předpisů, které zkoumáme. A myslím si, že bychom se na to měli dívat ucelně, protože jinak nám hrozí, že v jedné otázce nějak rozhodneme Eh, nebo rozhodneme jenom o části té problematiky a potom ta jednotlivá rozhodnutí budou eh, navzájem v rozporu. To znamená, měli bychom to eh, celé probírat jako balíček a, a spadá sem také EASO. Mm, je na místě EASO posílit ale je třeba se podívat na to, jaká je situace v jednotlivých členských státech. Některé členské státy mají velké zkušenosti v přijímání žadatelů o azyl a zpracování žádostí a jiné státy nemají vůbec žádné zkušenosti. A my potřebujeme zlepšit koordinaci a také lepší sdílení eh, zkušeností, tak abychom eh, měli podobnější přijímání uprchlíků v různých zemích, jinak se nám nepodaří tyto problémy, které se objevují, nikdy vyřešit důležité, aby eh, byl přístup eh, eh, k těm azylovým možnostem. Musíme také zajistit to, aby všichni měli přístup k svým základním právům. A myslím si, že na to bychom měli zvla- klást zvláštní důraz na zajištění přístupu k základním právům. A měli bychom také mm, eh, řešit eh, případnou možnost odvolání se vůči přijatému rozhodnutí. A s větší odpovědností jde v ruku v ruce větší transparentnost, zejména v dohodách se třetími zeměmi. Eh, například ty návrhy, které máme k dispozici, tak Eh, já si myslím, že ten návrh, který mám před sebou, tak eh, jde správným směrem, ale já tam určitě budu předkládat ještě pozměňovací návrhy. Eh, návrh paní Sakorafa, tedy změnit lhutu pro mm, pozměňovací návrhy, prodloužit ji, tak to bohužel možné není, protože máme problém s načasováním parlamentní práce. 25. října byla lhůta, protože 29. listopadu se bude hlasovat. To znamená, prodloužení lhůty pro pozměňovací návrhy není možné. Nyní eh, paní Marian Hancová. Thank you. Sorry. Uh... Děkuji za slovo. Eh, děkuji také paní zpravodajce. Komise eh, bere v potaz eh, navrhované změny, zejména pokud jde o spolupráci eh, s vysokou, vysokou komisařem pro lidská práva a také vnější službu. Já bych chtěla zmínit dva hlavní body. Za prvé se to týká pozměňovací návrhu číslo 8. A tento se týká článku 16, odstavce 3, písmene G. Eh, jde o um, fungování technické podpory ze strany agentury. Eh, tato pomoc při um, přemístování nebo transferu je otázkou, která vlastně souvisí také s diskuzí o dublinské reformě. A netýká se tedy tohoto kontextu. Pozměňovací návrh číslo 4, to je druhá připomínka z mé strany, kde se požaduje předchozí souhlas EAS a nikoli tedy pouze komise, eh, pokud jde o pracovní režim, který eh, funguje ve spolupráci s třetími zeměmi. My máme pocit, že tím se odchylujeme od společného přístupu u centralizované agentury, což je přístup, který Evropský parlament, Rada i komise schválili. A v rámci tohoto přístupu se požaduje pouze předchozí eh, souhlas ze strany komise. Děkuji. Děkuji zástupkyni komisi. E, tento bod můžeme tímto uzavřít a počkáme e, ještě pár minut na premiéra Sri Lanky a dáme si tedy krátkou přestávku.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

bottleneck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 Čeká nás tedy eh, poslední bod. Já zde vítám delegaci ze Sri Lanky a hned eh, vám dám slovo. Eh, dobré dopoledne. Děkuji tady. Je pro mě poměrně nezvyklé, že tady budu předsedat výboru pro zahraniční věci. Já jsem tedy předsedkyní eh, delegace pro eh, jihovýchodní Asii zde v parlamentu. Těší mě tedy, že zde mohu přivítat eh, pana Ranila Vikremeseněho, premiéra Sri Lanky, se kterým přijel i ministr spravedlnosti, ministr pro právní stát, opravuje se paní a také zde máme velvyslance Sri Lanky eh, v Evropské unii. Je mi také potěšením, že zde mezi námi je celá řada diplomatů, kteří se věnují jihovýchodní Asii, eh, z Pakistánu, eh, Malediv, Bhutánu. Máme zde i další zástupce ambasád. Než dám slovo panu premiérovi, chtěla bych říct pár slov na úvod. Vaši dnešní návštěvu eh, považujeme za důkaz toho, že eh, Sri Lanka a Evropská unie eh, budují důvěru a konstruktivní spolupráci jako partneři. To platí tedy zejména od voleb v minulém roce. Naše vztahy vždy neprobíhaly tak hladce, jak mohly ale nyní jsme zaznamenali jasné znamení, tedy pokroku. A mezi to patří i vaše návštěva do Bruselu tento týden. E, probíhají snahy dosáhnout usmíření e, transicionální spravedlnosti a ekonomické obnovy po ukončení občanské války v roce 2009, jak víte, Evropská unie Eh, velmi silně podporuje právní stát, respektování lidských práv a dobrou zprávu a řízení. To jsou všechno oblasti, v nichž vaše vláda dělá pokrok a nás tedy bude zajímat, co k tomu řeknete dnes dopoledne. Velkým tématem vašich rozhovorů zde v Bruselu byly otázky o obchodních vztazích mezi Evropskou unii a Sri Lankou. Ukazuje se eh, také, poukazuje to i vaše eh, obnovená žádost o získání eh, GSP plus statutu pro vaše zemi. Původně tedy o to nebylo znovu zažádáno, tam tedy panovaly obavy o otázky lidských práv na Sri Lance. Teď co teď tedy změnilo? A mm, také víme, že vaše země se eh, ještě potýká s celou řadou výzev. Hmm, naše členy určitě bude zajímat eh, otázka z eh, vojenských vztahů, vztahů mezi armádou a občanskou společností, potom samozřejmě také napětí mezi etniky a náboženstvími. Tady nejde pouze o menšinová společenství, ale taky vlastně o otázky radikalizace. A, a potom samozřejmě otázky, jak um, zabránit propadu lidí do chudoby. Mm, možná taky byste mohl říct něco o vztazích s vašimi sousedy, zejména tedy s Indií a Čínou a také s takzvaným SARKem, což je eh, jeho východní asociace pro jeho Azijská asociace pro regionální spolupráci. Hmm. Naše delegace pro jeho východní Asii eh, navštíví Kolombo eh, v eh, velmi blízké budoucnosti. Naposledy jsme tam byli v roce 2013 a zajímá nás tedy velmi, jak, k jakým změnám došlo od té doby. E, čekají nás tedy oficiální úzky v Kolombu a potom se podíváme také na některé projekty, které byly financovány z finančních prostředků EU ve zbytku země. Delegace máme čtyři, Thomas Mann, Ulrike Müller, Sajid Karim, jako stálý zpravodaj v mm, výboru INTA. Nyní Předám slovo panu premiérovi eh, na tak asi 10 minut a potom budeme mít otázky a odpovědi. Děkuji. Tak kde začít? Jak se, jak se zpívá v jedné slavné písničce? Přijel jsem a Eh, dobře jsem tady diskutoval s vysokými představiteli EU pro eh, zahraniční věci, s předsedou Evropské rady, eh, s předsedou Evropské komise a také s předsedou Evropského parlamentu. Vztah mezi Evropskou unii a Sri Lankou byl na pořadu jednání Navštívil jsem Evropskou unii v roce 2002. Tenkrát jsme pracovali na úzkém vztahu mezi Evropskou unii a Sri Lankou. Včetně žádosti o získání statusu GSP+, což potom ale bylo staženo následující vládou. Bohužel, vztahy mezi EU a Sri Lankou byly trošku komplikované během poslední eh, vlády. Já jsem tehdy byl eh, eh, vůdce opozice a naš, náš pohled na věc byl tedy podobný pohledu na věc Evropské unie. Při poslední návštěvě eh, zástupců EU jsme my byli právě těmi, eh, kdo vás vítali a vždycky jsme si kladli otázku, jak tedy můžeme zajistit, že demokracie bude eh, fungovat v, na Sri Lance, jak dosáhneme i vnitrostátního usmíření. Jak zabránit jakémukoliv etnickému konfliktu na Sri Lance. Velký segment politických stran, jak na levici, tak na pravici, tamilové, muslimové, odbory, profesionálové, občanská společnost. Všichni se setkali, aby vytvořili jeden politický svaz, eh, který by předložil eh, kandidáta do, eh, do prezidentských voleb. Tento kandidát byl zvolen. Naše ústava eh, poměrně eh, snižuje pravomoci prezidenta a posiluje nezávislé komise. Hlavní soudce, který eh, byl zbaven úřadu, byl znovu jmenován A tento nejvyšší soudce potom znovu rezignoval na svou funkci. Hned následující den řekl, já v této eh, funkci být nechci. Musíme eh, nejvyššího soudce zvolit eh, konzultacemi a to byl v podstatě první krok pro znovu obnovení nezávislosti soudnictví. Potom jsme eh, vycestovali do Ženevy, eh, tam jsme řekli, že jasně souhlasíme s, mm, se stanovenými principy právního státu. Když pohlednete na naši vládu, nám už samozřejmě nejde o nějaký konflikt s Tamily. My máme Mm, vládu, která propojuje nejrůznější skupiny. Třetí největší skupiny je Tamilská národní aliance, kteří v podstatě se teď stali vůdci opozice. A oni s námi spolupracují na otázce usmíření. To je tedy otázka, která eh, má vliv na tamilské obyvatelstvo. Takže tady jde tedy o spolupráci mezi eh, tamilskou opozicí, eh, prezidentem a mnou, abychom tedy dosáhli nějakých, eh, nějaké normalizace vztahů na Sri Lance. Schválili jsme zákon o svobodě na info, právu na informace, ustanovili jsme úřad pro E, zmizelé osoby. Spolupracujeme s, nej, s nejrůznějšími zainteresovanými stranami a předkládáme zákony, abychom zajistili, že budeme mít také komisi pro pravdu a usmíření. Hovoříme také o nejvyšším soudu, který by ale měl vycházet z nové ústavy, na které pracujeme. E, tam by šlo tedy o navýšení počtu soudců, pozorovatelů a tak dále. O tom všem se nyní hovoří e, společně také s volebním zákonem, s volebním systémem jak například budeme řešit pravomoci, které byly e, poskytnuty provinčním radám, regionálním radám. Počet e, osob ve vazbě se snížil, jak vám také řekne náš e, pan ministr pro právní stát. Srilanská vláda nám dá e, všechny, všechna území v Jeffně. Ještě tam budeme mít asi nějaké spory, ale e, většina už byla vyřešena, na jakém území tedy postavíme e, domy. Teď samozřejmě otázka, jaké budovy to budou. Budou to tradiční budovy, prefabrikované budovy, e, jednopatrové, dvoupatrové, třípatrové. Teď se o tom tedy hovoří. Eh, potřebujeme mít tedy konální rozhodnutí pro Jeffnu, jak z parlamentu, tak z provinční rady, abychom mohli přistoupit k praktickým krokům příští rok. Nyní probíhají aktivní diskuse tak, abychom měli jasné zapojení. Na zasedání Ženevě. Nové nezávislé komise pro lidská práva eh, samozřejmě musí všechny fungovat. Já doufám, že se vám poskytu takový eh, kontext. Já rád samozřejmě zodpovím na všechny otázky a věci, které zde nadnesete. Děkuji. Děkuji za tento úvod. Já jsem přesvědčena o tom, že i naši členové tady eh, budou mít otázky. Eh, omlouvám se za to, že tady eh, nemáme mnoho poslanců, protože největší politická skupina je teď na pracovní misi, takže zde nejsou. Pan Kán, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, pane premiére. Na začátku vám chci poděkovat, že jste mezi nás přišel. Je také dobré zaznamenat, že dochází ke zlepšení vztahů mezi Sri Lankou a EU. Já jsem navštívil vaši zemi, je to nádherná země. A máte tady skvělého velvyslance, který dělá opravdu dobrou práci. Moje otázka je následující. Já e, také mám předky z jihovýchodní Asie, tuto oblast opravdu miluji. A SARC je poměrně důležitou organizací, která podle mě může sehrát důležitou roli v tom, aby zajistila, že celý region e, bude se vyvíjet eh, pokrokově. Svět se mění a mm, také eh, vaše vláda má dobré vztahy s Indií a Pakistánem. Eh, máme už desetiletí trvající spor o Kašmír. Kašmířané tam už opravdu dlouho trpí tímto sporem. Co může SARC udělat pro to, abychom dosáhli stability? Nikdy, nikdo přece nechce, aby e, došlo k válce mezi Indií a Pakistanem. Jak tedy SARC může sehrát e, pozitivní roli pro řešení e, některých sporů v tomto regionu, tak aby celý region prosperoval? Takže prosím všechny otázky a potom odpovědi. Pan Gáler, děkuji. Já vám mnohokrát děkuji, že jste mezi nás přišli. Já si vážím vnitrostátního vývoje na Sri Lance, já si vážím toho, že je tam obrovský potenciál pro smíření v této fázi po ukončení konfliktu. Já, když jsem byl eh, ještě mladý a poslouchal jsem BBC, tak si pamatuji, jsem se naučil města, názvy měst, jako je třeba Jaffna a další. A tenkrát to nebylo vlastně za pozitivních podmínek. A vlastně e, jsem se dozvěděl o existenci těchto míst, ještě když jsem byl poměrně mladý. A je tedy eh, dobré vědět, že tato města už se nemusí eh, potýkat s hrozbou konfliktu nebo násilí. Ale moje otázka je stejná jako otázka předřečníka, když tedy jsou země, které překonaly interní konflikt, ve srovnání tedy s Indií a Pakistánem, té relativně malou zemí, což někdy může mít pozitivní dopad že neohrožujete své sousedy, ale můžete vlastně e, fungovat jako mediátor e, mezi zeměmi, jako je třeba Indie a e, Pakistán. Kolega hovořil spíše o SARKu jako o instituci, organizaci, ale možná je možné dosáhnout věcí i bilaterálně nebo trilaterálně. Možná můžete poskytnout nějaké rady ohledně toho, jak řešit vnitřní problémy a potom samozřejmě u Kašmíru tam je i vnější eh, úhel pohledu. Děkuji. Thank you. So... Děkuji vám. Tad pan Austrevičius. Děkuji, paní uh předsedkyně. Pane premiére, vítejte vřele v Evropském parlamentu. Eh, rád vás zde vítám jménem frakce ALDE. Já se považuji za eh, koordinátora v naší frakce v oblasti eh, lidských práv a práce na výboru pro lidská práva. Zeptám se vás na některé eh, věci v této oblasti. To je velmi důležitá oblast. Hmm, samozřejmě přeji si, aby se Sivanka vyvíjela dobře. Její postkonfliktní situace si žádá velmi zásadní přehodnocení některých zákonů tak aby eh, se země mohla vydat směrem k jiné budoucnosti. Jakmile, no, když už vaše eh, země teď přepracovává protiteroristické zákony, tak eh, tyto zákony se konkrétně týkají zadržených a těch, kteří prošli určitými procedurami. A já bych se vás, pane premiére, chtěl zeptat, do jaké míry tento zákon bude dodržovat bude v souladu s eh, mezinárodními pravidly eh, v oblasti lidských práv. V jaké fázi to teď máte, tak bych to lépe pochopil. A mm, druhý aspekt. Eh, mezinárodní pozorovatelé ve všech fázích trestního procesu v rámci systému spravedlnosti. Určitě asi víte, že je vhodné mm, při nastavování naší legis- vaší legislativy se nechat poradit ze eh, strany mezinárodních odborníků, aby se, se vyhnuli mm, zbytečného zpětného rázu a, a neefektivity v této eh, legislativě, kterou teď eh, připravujete. Děkuji. Dobře, tak ještě jsou tady další tři a potom i já přidám otázku. Pan Kerbel. Děkuji, Jean, a děkuji, eh, paní předsedkyně. Pane premiére, a děkuji vám. A rád bych se eh, přidal k radě kolegů, kteří vás tady vítají v parlamentu. Já jsem eh, vždycky byl fascinován Šilankou. Otec tam sloužil za války a já jsem poslouchal, když jsem vyrůstal, hodně toho osídlance. Navštívil jsem ji minulý rok a je to opravdu fantastická země. Takže e, vrle vítejte a lidé se určitě těší na budoucnost po té tragédii nedávno, e, v posledních letech. Já jsem malý podnik, drobný podnikatel, kromě toho, že jsem poslanec Evropského parlamentu a chtěl jsem s vámi hovořit o Brexitu a o tom, jak to bude ovlivňovat eh, vztahy. A, a já ehm, vedu podnik podle dvou eh, základních principů. Prvním je mm, při eh, příležitost. A chci se zeptat, jak vy vidíte, mm, co se to stane. Já, já tady hovořím pro Commonwealth za naší stranu a nechci samozřejmě přerušovat vztahy v EU. Nicméně eh, z EU, nicméně eh, vidím, eh, jak se svět mění tak rychle. Zajímalo by mě, co můžete říct k těm příležitostem, které vám přináší britské společenství národů. A potom druhá zásadní věc. Konkurence. Aby podniky mohly mm, uspět, musí být konkurenceschopné. Do jaké míry si myslíte, že by eh, konkurence eh, tedy eh, úspěšné společenství národů mohlo vést k úspěšné <clears throat> Evropské unii, tak nemusím asi říci, že my tady zaujímáme odlišné strany. Pan Štětina. Děkuji, paní předsedkyně. I will speak in my language. Take it. Pane premiére, dovolte mi, abych vás ujistil, že moje, moje vztahy k vaší zemi jsou velmi osobní. Již dávno Sri Lanku obdivuju. Bohužel jsem eh, byl naposledy na Sri Lance před mnoha lety. Dokonce jsem měl možnost vystoupit až na vrchol Adamovy hory, Adam's Peak. A bylo to v době, kdy se rozhořel eh, konflikt eh, s Tamily. Já jsem se chtěl zeptat, jak nyní řeší Eh, Sri Lanka eh, problematiku národnostních menšin. Děkuji za odpověď. Thank you. Děkuji, pan Pojen. Děkuji, eh, paní předsedkyně, pane premiére. Já jsem Eh, chtěl trošku soutěžit s panem Glárem, ale teď on odešel a tak eh, řeknu, že já si vzpomínám, že to, co se tehdy dělalo na Ceylonu, teď na Sri Lance, eh, souvisí s tím, co udělala vaše předchůdkyně paní Bandura Nike, se kterou já jsem se poprvé setkal vlastně v, během jejího úřadování v letech 70 až 77. A, a větnamská válka a Hue Ho Chi Minh, to jsou věci, které mě eh, tehdy eh, zejména napadaly. Ale jak říká pan Štětina, já jsem také eh, měl osobně, osobní vazbu se Sri Lankou, protože jeden z mých nejlepších přátel je, je to, že je žena ze Sri Lanky, která žije v žila ve Vídni a teď eh, žije v New Yorku a měli jsme velmi úzký eh, vztah mezi našimi rodinami. Nicméně o tom jsem tady nechtěl hovořit. Jenom ehm, jsem ehm, eh, se chtěl zeptat na to, že jste měli dlouhou a velmi obtížnou válku ve vaší zemi a Omlouvám se, že jsem přišel pozdě, tak jsem neslyšel úplný začátek vašeho expoze. Myslíte si, že tahle děsivá válka je úplně pod kontrolou? Nebo vidíte, že je možnost jejího opětovného vzplanutí? Myslíte si, že to může spát zase kdykoliv? A, mm, prostě já o tom mnoho nevím, tak jestli byste nám to mohl vysvětlit, jak tu situaci vnímáte. Děkuji. Děkuji. A já bych si také dovolila přidat otázku. Myslím k tomu, co se děje s ekonomikou v tuto chvíli. A k opatřením, která přijímáte. Eh, na boj eh, s chudobou. Když jsme byli naposledy eh, na Sri tak jsme navštívili čajovníkové plantáže a viděli jsme, že tam probíhá určitý pokrok, ale bylo také zřejmé, že eh, tam bylo hodně chudých lidí a bylo nám zřejmé, že hm, tam si konflikt vyžádal oběti, pokud jde o rozvoj vaší země dochází tam k, nějakému, k nějakým změnám. Každopádně děkuji za ty otázky, které se týkají jako vnitřního konfliktu a které proti teroristickým zákonům ohledně toho, jestli ten konflikt už je tedy definitivně zadržen a co můžete udělat, pokud jde o usmířený a potom také ty podnikatelské příležitosti, nejenom vztahy s SARK, ale i s eh, Commonwealthem. Takže, pane premiére, máte uh, slovo. Thank you very much. A number of questions. Kashmir is... Tak děkuji vám mnohokrát. Kašmír uh, eh, považujeme za bilaterální uh, spor, takže uh, to neprobíráme. Neprobíráme uh, to se Sarkem. Nicméně vždycky jsme Sark považovali za místo, kde mm, šéfové státu vlád při neformálním zasedání mohou projednávat Kašmír. Takže jsou takové neformální možnosti pro šéfy Pakistánu a Indie, kde to mohou probírat. Oni to někdy dělají, někdy nedělají. Takže role by je poskytnout eh, místo, kde eh, se může vést takováhle debata. Ale také jsme se eh, mm, použili pro podporování regionální spolupráce v řadě otázek, kultura a vzdělávání, doprava, tak, aby bylo možné tedy zvýšit napětí mezi oběma zeměmi. Bohužel za poslední rok nebo tak Hmm, už nedochází k pokroku eh, z, opět vzhledem k situaci v Kašmíru. Přeshraniční terorismus je největší eh, problém v tuto chvíli. Poslední zasedání SAGU vůbec neproběhlo. Potom, eh, co se stalo v Kašmíru, tam čtyři státy oznámily, že se nebudou účastnit zasedání sáku. Takže v tuto chvíli eh, tam eh, probíhá taková, eh, takové limbo. A Kašmír je svým způsobem byl, bilaterální otázka, ale tak trochu to tedy narušuje ty samity Sarku. Nicméně je to otázka, kterou si musí ty dvě vlády vyřešit. My bychom rádi udělali cokoliv k omezení napětí, ale bude trvat dlouho. A pokud to nebude možné vyřešit, tak eh, pokud se ty stále nebudou setkávat, a, a, tak SAK bude trpět. To je tedy a, eh, ta realita. Dokážu vám říct nic k aktuální situaci, protože eh, náš prezident byl v Goe na zasedání BIMSTY, to je další regionální organizace, kam patří Indie, Sri Lanka, Bangladeš, Myanmar a Tajsko. A to eh, je zasedání, které probíhá současně se zasedáním BRICS. To, co eh, se probíralo tady na, tady na BIMSTEC, eh, zatím není úplně známo. Já jsem odletěl akorát, eh, když eh, prezident eh, se vrátil o několik hodin později. Takže každopádně já zatím, zatím tak hluboce nezaobývám, není tam žádná válka, pokud je o pokračování SARC, ale Indie trvá na přijetí přísných opatření v oblasti přeshraničního terorismu a některá to opatření mohou být eh, velice eh, přísná. Takže uvidíme, jak to proběhne a jak eh, se přiblížíme k té otázce. Pokud nebudeme úspěšní, tak bych řekl, že budoucnost SAKu je omezená. Říkám to veřejně. Řekl jsem to už jinde také. Další věci se týkají možnosti eh, další války na Sri Ne, myslím si, že ty války skončily. Už musíme přijímat řadu eh, opatření eh, vzhledem k národním menšinám, kromě oblasti lidských práv, jak je to konečné usmíření. Navrhujeme teď novou ústavu, Budeme mít ústavní schromáždění, řídící výbor a hlavní otázka, kterou probíráme, je předání pravomoci na nižší úroveň, čili eh, těm provinčním eh, radám. Na tomhle se eh, strany principiálně dohodly. Ovšem otázkou je, jestli budeme mít nějaký konkrétní seznam nebo ne. Vzhledem k tomu, co si myslí ministři, eh, si musíme uvědomit, že také řada poslanců parlamentu, eh, eh, kteří sloužili jako ministři, chtějí větší pravomoci a takže uvidíme i, jak to, jak to dopadne ten proces. Potom další otázka je potřeba senátu, který bude zastupovat provincie. Tady máme problém protože jsme uznali potřebu Senátu, návrh DN, e. nicméně eh, Slíjanka se neliší od řady vašich zemí a oni nechtějí eh, lidé prostě eh, další poslance, které je třeba platit. My jsme navrhovali pět členů z každé provincie. Nakonec jsme řekli, že každá provinční rada zvolí pět eh, zástupců, kteří budou zastupovat eh, je v Senátu. Měli by být z eh, členů provinční rady, ale ne ministři. Takže někdo říká, že je to pět dalších křesel, pět dalších míst, ale nezvyšujeme počet lidí. Akorát budeme muset zaplatit další příspěvky lidem na to, aby mohli letat do Kolomba. Máme ještě eh, ještě dvě provincie, které jsou tak blízko ke Kolumbu, že ty to eh, nebudou dělat. Parlament a, eh, a nebude volit, a, nebo bude volit 10 členů, budeme tedy 55 člení senát a tento senát bude moci žádat parlament o a, znovu projednání legislativy. Nicméně bude mít eh, stejnou pravomoc jako parlament, když eh, eh, <clears throat> bude projednávat provinční záležitosti. Čili to je taková pojistka k legislativě. Skutečný problém teď je znovu uspořádání, tedy znovu osídlení, obnova bydlení, obydlí a celková obnova, eh, rozhýbání hospodářského života. Ty domy často eh, byly eh, zničeny a znovu postaveny a te, teď jsou mnohé v lepším stavu, než byly předtím. Byly nataženy silnice, byl, nat, byl natažen e-, elektrický proud do oblastí, které neměly elektřinu. Ale problém je, že to sociální tkanivo, které tam je drželo pohromadě, už tam není. Někteří členové rodin jsou mrtví, někteří emigrovali, někteří jsou eh, zmrzačeni, takže prostě eh, eh, to prostě rodí se nové generace, kteří, které neznají ty své sousedy, takže tohle se bude ještě obnovovat. Potom je tady další eh, věc, která s tím souvisí. Někteří ti lidé dostávají eh, příjem od eh, diaspory z zahraničí, od příbuzných. To je dobrá věc, my neříkáme ne. Ale někteří mladší lidé to používají jenom prostě pro to, aby to propili a profetovali. Takže to působí problém. Máme drogové problémy v části zemi. Eh, země, ale nikdy jsme to neměli na severu. Takže to je eh, otázka, kterou eh, se zabýváme. Hodně lidí opouští také sever a některé jiné mm, části populace teď žijí v Kolombu a teď otázkou, jak je dostat zpátky. Někteří odešli kvůli diaspoře, Někde probíhají investice, ale ne například v Jeffna. To znamená, tam musíme například zdvojnásobit příspěvky, tak abychom eh, podpořili investice v Jeffna. A vlastně zmizela celá ekonomika. Máme velký problém ekonomického charakteru, musíme ji eh, oživit. V Jeffně chybí finanční prostředky, chybí tam lidé, a v této věci bychom chtěli se obrátit na OSN a EU, aby nám pomohla eh, získat eh, prostředky na eh, sever, na severovýchod. Potřebujeme získat podporu, investici a mm, chtěli bychom se obrátit na vás a možná i vy nás můžete navštívit a potřebujeme samostatný balíček pro Jeffnu. Naše možnosti jsou omezené, máme různé půjčky, které vznikly za předchozích režimů, ale jde o to, že musíme někde mimo naši zemi najít eh, zdroje pro to, abychom rozběhli ekonomiku v Džefně. Když lidé budou mít nějaké prostředky, začnou eh, stavět eh, další domy, potřebujeme, no budeme usilovat o miliardu nebo dvě, tak abychom tuto oblast rozpohybovali. A mm, budeme se pravděpodobně obracet na pomoc i na Evropský parlament. E, vím, že i vy jste v obtížné situaci, ale my budeme potřebovat e, získat e, finanční prostředky. Otázka lidských práv, dvě velmi konkrétní také témata. My teď diskutujeme o roli pozorovatele, co bychom měli dělat Ehm, nejde o běžné domácí případy, ale o ty specifické případy. A jaká práva by takovéto, takovýto pozorovatelé měli, jaké dokumenty mohou používat. Samozřejmě, když někdo chce být přítomen při nějakém soudním ehm, procesu, tak eh, s tím problém není, ale pokud jde o roli pozorovatele, tak je třeba vypracovat eh, pravidla. Potom eh, protiteroristická legislativa, my jsme se inspirovali ehm, legislativou Spojeného království z roku 1974 a pozměňovali jsme ji ehm, přes ehm, naše předpisy k veřejné bezpečnosti. Zatím žádné lidi z důvodu této legislativy nezadržujeme ale pověřili jsme našeho ministra, aby se zabýval touto otázkou, by byl vytvořen nový zákon. 19 zainteresovaných eh, subjektů podepsalo i zprávu, která se týká toho tématu. Zatím to má podobu bílého dokumentu, dostane se to do příslušného výboru, který eh, potom mm, eh, se to rozešle různým asociacím Sri Lance ale není to definitivní podoba, jde o doporučení. Ta bílá kniha, bílý dokument má, doporučení, má obsahuje doporučení výboru a vrátíme se také na experty OSN, eh, kteří by v této věci potom mohli říci více. Eh, mnohé země nám chtějí pomoci s procesem. My jsme mm, požádali požádavek na to, aby všechna eh, ta podpora šla přes kanály OSN Ehm, tři osoby ehm, byly předěleny, ehm, řeší se také podmínky a ta bílá kniha, bílý dokument eh, se diskutuje, tak přispěje k tomu také ten personál z OSN a budou v kontaktu eh, s tím ostatními výbory a také s občanskou společností. Co se týče zadržených osob, tak máme pět takovýchto osob. Ale to by se mělo vyřešit do konce eh, října, kdy už by to neměl být nikdo. 41 v Bremádu a tam se čeká na trestní stíhání. Potom dalších 11 osob e, u těch bylo dokončeno trestní stíhání a eh, státní zástupce potom řekne, jak dále postup, postupovat. 96 eh, obvinění padlo u eh, nejvyššího soudu a patří sem také ty osoby, kterým byla nabídnuta rehabilitace na základě míry závažnosti toho obvinění. V roce 2015 ta čísla byla mnohem vyšší, když se naše vláda ujala funkce. My jsme to eh, a tehdy i jsme některé osoby propustili a jiným jsme nabídli rehabilitaci. Eh, ale ne všichni využili tu eh, nabídku rehabilitace, Někteří, někteří chtěli využít soudní proces. Mezi těmito osobami jsou mnozí, kteří strávili spoustu času ve vazbě. A my se snažíme, ale e, ten, vlastně, oni čekají stále ten proces a my se snažíme ten proces soudní urychlit. Já myslím, že jakmile se dostanete k té delegaci Kolombo, tak se setkáte i se skupinami o lidských právech. Co se týče ekonomiky, tak e, e, jsme zaznamenali mm, zaznamenali to, že samozřejmě po ukončení války došlo ke zlepšení. V roce 2015 jsme se snažili zajistit, aby um, měli jsme agregovanou poptávku, která byla zvýšená, ale měli jsme méně prostředků, chtěli jsme je dát do, do rukou lidí. Teď musíme pracovat na ekonomice, kde Mm, jsme měli celkový příjem země ve výši 11 HDP. To znamená, toto je jeden z problémů, kdy my se snažíme eh, eh, vybírat daně, eh, chceme nějak snížit rozpočtový deficit, aby to bylo méně než 5. A máme tady plán roku 2020. Ehm, Velké ztráty utrpěl vývoz i ve vztazích EU. Eh, e My jsme nejdříve řekli, že nechceme eh, GSP+, a místo toho jsme chtěli vysílat více lidí na Blízký východ, eh, tam vydělá lidé asi 200 dolarů měsíčně. A um, přestali jsme být uh, exportně konkurenceschopní. Eh, celý současný ekonomický program, eh, program chce oživit eh, náš vývoz a evropský trh pro nás je velmi důležitý. Probíhalo také jednání. My jsme vzrušili zákaz v rybolovu. Máme teď více mm, tuňáků na evropském trhu. To znamená, to je jeden z těch lepších kroků. My se snažíme eh, stát konkurenceschopným střediskem i vůči čínskému trhu, indickému, singapurskému trhu a um, provádíme různé programy. Některé z nich um, například ehm, se to týká také stavebnictví, eh, Eh, například v Číně v jedné velmi chudé oblasti eh, se snažíme budovat a jde také o jednu nejchudší eh, oblast Sri Lanky a pokud se rozvine tato oblast, tak to bude takovým ukazatelem pro cestovní ruch a průmysl a vrátí se tam také pracovní síla. Pokud jde o průmysl, tak tam máme ty severno, severní provincie, a snažíme se to rozvinout. Potom chceme rozvíjet různé uzly. Předpokládáme, že v těch východních provinciích bude velkou součástí eh, průmysl cestovní ruch. Takže turismus je jedna z věcí, které můžeme využít. Potom restrukturalizace zemědělství, to nám bude trvat déle. Eh, kaučukem máme problém. Ceny čaje jsou momentálně nízké, ale předpokládáme, že se to zlepší. Ehm, snažíme se eh, restrukturalizovat ty plantáže a teď poskytujeme půdu a finance mm, těm pracovníkům, kteří si tam chtějí postavit svůj dům a budou mít eh, nějakou půdu, kterou budou vlastnit. Eh, momentálně nic se nevlastní této osoby a my eh, poskytujeme půdu. Jde nám o, o minimálně 30 tisíc domů, které bychom chtěli, aby byly vybudovány během následujících 4-5 let. Máme tento problém s těmi čajovými plantážemi, to zda jsme schopni, aby pokračovali, zda jsme schopni eh, získat větší, lepší ceny. ale stává se to, že lidé opouštějí eh, pozemky a v celém tom plantážním sektoru jsou pouze dvě školy. A my bychom chtěli zvýšit jejich počet na 25. A pak eh, povinnou školní docházku jsme zvýšili na 13 let eh, u osob, které zůstanou v této oblasti. Ehm, poskytujeme těm studentům mm, tablety a eh, poskytujeme půjčky studentům, aby si mohli eh, koupit eh, počítačové vybavení. takže poskytujeme tedy možnost, aby si pořídili laptopy, eh, pak tam máme programy na výuku eh, angličtiny. Co se týče vlastnictví pozemků, tak jak víte, od že 30. let minulého století byla půda dána eh, mm, vlastně byla půjčena drobným rolníkům a teď měníme legislativu, aby šlo skutečně o držitele pozemku, držitele půdy. Vypracovali se k tomu dokumenty. Potom se zaměřujeme na chudé oblasti. A určitě počítáme s mobilitou, kdy se pracovní síla bude, eh, bude pohybovat, ale chceme zabránit eh, kolapsu. Do zemědělství patří také samozřejmě eh, rybolov. V některých oblastech eh, eh, zemědělství jsme už eh, soběstační. A je tady spousta dilema, kterým čelíme. Potom otázka Commonwealthu. Asi 40 našeho vývozu na jednotný trh směřuje na trh Spojeného království a my jsme znepokojeni tím, jak to bude vypadat po té, co Spojené království opustí EU. Signály eh, britské ekonomiky eh, nejsou až tak dobré. Mm, hlavní zboží bylo původně zacíleno na ty trhy s nižšími příjmy. A pak eh, také šlo o čaj, to znamená, ta situace na nás bude mít dopad. My vítáme ale mm, evropské investice, to znamená, to je, jako, to je další oblast. Potom soudní prohlášení z roku 2013, kdy došlo k setkání v Kolombo. Je zapotřebí, abychom měli užší vztahy v oblasti obchodu a investic. S Johnem jsme o tom diskutovali, o tom, jak um, uspořádat vztahy s Commonwealthem, za budeme mít rámcovou dohodu o obchodu a o investicích, ale musíme to um, probrat se Spojeným královstvím až, královstvím až uh, uplatní článek 50. Máme celou řadu uh, zemí, kdy čekáme na to, jak se zachová Indie, uh, Austrálie, Singapur, větší africké země. Možná, že bude eh, vhodné se obrátit potom na specialisty, které by, kteří by nám informovali o možnostech po roce 2019. Určitě to nebude snadné. Eh, Spojené království se zaměřovalo hodně na eh, ten hodnotový základ, nikoliv čistě na obchod, takže měli zvláštní dohody, například Austrálie, Čína. Indie má svůj vlastní trh. Východní Afrika, západní Afrika, tam je rozdíl mezi nimi. Kanada. Ty se snažili eh, vyjednat eh, dohodu s EU. Takže určitě to bude dlouhodobý projekt, ne krátkodobý. V rámci toho eh, řešíme záliv Indickém oceánu tam je zase vliv eh, jak Británie, tak Commonwealthu. Máme Roblox, kde bychom měli skupinu na vysoké úrovni, která by se touto tematikou zabývala a poskytla nám zpětnou vazbu, ale určitě to nebude eh, snadné. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane premiére, za eh, opravdu vyčerpávající odpovědi na otázky, které zde zazněly. Nás tady samozřejmě zajímají eh, všechny tyhle ty věci. Eh, Evropský parlament také hraje svou roli i třeba v otázce statusu GSP+, při jeho poskytování eh, a follow-upu a také monitorování. Už eh, jsme se tomu věnovali také třeba v případě Pakistánu. Takže eh, parlament zde má opravdu klíčové, eh, klíčový zájem. My opravdu tedy doufáme, že ty změny, ke kterým došlo, ten pokrok, na kterém pracujete, že to opravdu e, všechno e, zakotví ve vaší společnosti a pro dobro všech menšin, všech komunit. Doufám, že to tady bude mít dopad na velmi dlouhou dobu. Mnohokrát děkuji, děkuji také vašemu doprovodu, děkuji panu ministru e, pro právní stát. Eh, děkuji i já, děkuji, děkuji také paní Lambertové za to, že eh, předsedala tomuto setkání. Eh, vážení kolegové, připomínám, že příští zasedání máme 24. ve Štrasburku ve 20 hodin 30. Nás čeká na plenárce jednání o Iránu a potom příště se sejdeme zase v Bruselu.